Eh, Dobrý den, navrhnu vám, abychom se rovnou pustili do našeho zasedání, protože, mm, jak jste viděli, tak máme poměrně nabitý eh, program. Ale možná, že jenom malou připomínku musíme si uvědomit, že zítra někteří z nás budou mít určité potíže pro to, aby se vůbec dostali do parlamentu, zejména tady v Belgii, protože zítra je nějaká stávka v sektoru veřejných služeb a dopravy takže nevíme, jak to bude s metrem. Eh, každopádně začneme v 9.30 a uvidíme prostě, jak to bude vypadat, jestli budeme vůbec mít kvórum, abychom mohli hlasovat a abychom mohli prostě projednávat další body pořadu. Mm, k informaci vidím, že Agnes jogvintuje, tak možná eh, bych vás informoval o tři, nebo ty bys nás, Agneš, mohla informovat o stavu třístranných jednání? Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom tak přemýšlela, zda odbory koordinují svou stávku vždycky v době, kdy my hlasujeme, nebo je to jenom náhoda? Eh, co se týče vysílání, Měli jsme sedmé třístrané jednání, tedy měli jsme, to máme mít tuto středu, ale asi vidíte, že jsme se dohodli o kolektivním vyjednávání, kolektivních dohodnách o záležitostech odměňování. Taky jsme hovořili o dietách a nakonec ale nakonec eh, máme stále ještě pět, pět velkých otevřených záležitostí. Eh, a kde jsou rozděleny rada a někdy komise, na rozdíl od nás to první eh, těch 24 měsíců ze strany parlamentu, postoj rady je 12 plus 6, Komise chce taky 24 měsíců, pak tu máme záležitost se sektorem dopravy. E, to je poměrně relevantní také pro naše diskuse v našem výboru. O tom jistě později ještě budeme hovořit, e, protože my říkáme v našem stanovisku EMPL, že doprava by měla být součástí nové směrnice a rada udělala, dospěla k ústní dohodě a to je ta druhá záležitost, tedy třetí, to je ta duál, ten duální právní základ. E, čtvrtá záležitost je e, subkontraktování a pak také transpozice a aplikace, kde rada místo dvou let pracuje se třemi a čtyřmi roky pro transpozici, čili stále ještě před námi jsou velké věci, ve kterých jsme rozděleni. A samozřejmě chceme také završit obecně o vysílání pracovníků eh, ten předpis, ale stále ještě jsme vůbec se nepustili do úvodních bodů ustanovení, eh, ale chceme s komisí a s radou pracovat eh, během příštích týdnů na nějaké obecné dohodě. Já tedy cítím tu tíhu spočívající na mých bedrech, abychom prostě dospěli k dobré vyvážené pozici mezi těmito třemi institucemi. A ještě uvidíme, jak to bude tedy vypadat po středě. Děkuji Agněš Domnívám se, že mm, jste v kontaktu se stínovými zpravodaji a 28. víte se s, nimi, s nimi máte sejít a s radou děkuji mnohokrát. Co se týče tlumočení, veškeré jazyky jsou k dispozici kromě finštiny, bulharštiny a chorvačtiny Promiňte také, že to v současné době není paní předsedkyně Marita, ona se k nám záhy připojí, ale její letadlo bylo spožděné, takže než dorazí, tak budu předsedat naší schůzi já. A rovnou tedy začneme s tím prvním bodem pořadu jednání. To je tedy zpráva týkající se požadavku na prosazování práv a konkrétních pravidel vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a zpravodajkou je Martina Dlabajová, takže já ti dám hned slovo. Děkuji vám a dobré odpoledne ve spolek. Především bych chtěla poděkovat všem kolegům za spoustu pozměňovacích návrhů, celkem 367 k tomuto stanovisku. Jak víte, toto téma vysílání řidičů je skutečně eh, zásadní a všechny vaše připomínky a pozměňovací návrhy jsou důležité. Všechny jsem analyzovala a vidím, že eh, je tam skutečně i několik kreativních nápadů mezi nimi, takže se nyní musíme také snažit o kreativitu při eh, sjednávání kompromisu. A ráda bych vám nyní vysvětlila svůj přístup eh, k mm, tomuto stanovisku. Eh, jde o to nalézt logické odborné řešení a překlenout tím i politické rozdíly Chci mít pravidla v odvětví, které budou kontrolovatelné a e, také e, vymahatelné a které e, skutečně umožní jejich aplikaci v praxi a současně zajistí odpovídající ochranu pro řidiče. Myslím, že to je cíl, na němž se můžeme všichni shodnout a musíme zachovat tuto rovnováhu. Jak víte, ve výboru EMPL pravidla vyplývají z obecné směrnice o vysílání pracovníků a jak jste právě slyšeli od Agnes, tato směrnice se právě přepracovává. Eh, diskutujeme o nových pravidlech, eh, které budou obsahovat eh, mnohem více prvků než stávajících 96 směrnic. Takže přepracováváme všechno, dokonce dopravní doložku, kterou zapracujeme do obecné směrnice. I ta bude mít velký dopad na lex specialis. A proto v návrhu stanoviska jsem vyloučila tranzit a mezinárodní dopravu z rozsahu působnosti. Bylo by nemyslitelné uplatňovat nové, nová ustanovení o vysílání na mobilní odvětví jako dopravu. Kdyby mi někdo řekl a vysvětlil, vysvětlil jak vypočítat, prosazovat a kontrolovat takováto pravidla u někoho, kdo každých několik eh, hodin eh, mění eh, území, respektive stát, na němž se pohybuje a také dochází ke kabotážním kabotážní přepravě, tak bych byla ochotna změnit svůj názor, ale toto je eh, nerealizovatelné. Na straně eh, druhé, pokud jde o problémy, které mi signalizovaly některé státy, eh, také jsem zahrnula kabotáž do směrnice o vysílání také, protože by to bylo pak stabilnější. Od prvopočátku a z různých hledisek je jasné, že musíme nalézt společné řešení. Lex specialis je zde eh, nutný a musíme vyřešit eh, problém, který eh, vznikl nerovnoměrným uplatňováním těchto pravidel vysílání pracovníků a to se projevuje už několik let. Vzhledem k tomu, co předložili moji kolegové a také vzhledem k první výměně se stínovými zpravodaji, jsem si jista, že musíme nalézt společného jmenovatele a také eh, jej najdeme. Musíme ukázat i navenek, že jako parlament dokážeme eh, nalézt eh, proveditelná řešení, která přesáhnou politiku jako takovou. Toto je můj obecný přístup a těším se na názory kolegů. Možná mm, bych z toho případně vyvodila závěry poté, pokud bude co komentovat. Děkuji. Děkuji a za EPP pan Etma. Bullman. Děkuji bardzo. Po pierwsze chciałem e, bardzo... vám. Nejprve bych e, se chtěl omluvit za to, že naše kolegyně Danota Jaslovecká nemůže být přítomna. Má úplně stejný problém jako naše předsedkyně a sice spožděný léto je jediný důvod, e, proč nemohla včasně dorazit na naši schůzi. A ona mě požádala, představit eh, to, co připravila ona pro dnešní zasedání. Kolegyně a kolegové, eh, sektor dopravy je specifický sektor vyznačený vysokou mobilitou zaměstnanců. Proto právě tady potřebujeme taková pravidla, která jsou jasná, srozumitelná a také snadno kontrolovatelná. Potřebujeme pravidla umožňující fungování tohoto sektoru, který je základem pro fungování našeho hospodářství průmyslu a pro konkurenceschopnost Evropské unie. Já jsem se zaobírala dlouhá léta vůbec tématem vysílání a uvědomuji si, jak komplikovaný problém to je celý ten obsáhlý soubor pravidla, která byla vypracována pro stacionární pracovníky, jako například pro stavebnictví, to je naprosto nemožné prosazovat v oblasti dopravy. Máme tady rozdílné pozměňovací návrhy a není tady že většina pro nějaké jednotné řešení a proto mám rado, že všichni stínoví zpravodajové vyslovili ochotu k tomu pracovat věcně a nechali stranou e, různé stranické ideologie. E, předložím, e, ještě se podíváme vlastně na našem setkání na otázku kabotáže a na přeshraniční dopravu. Uvidíme, jaká pravidla bychom měli navrhnout. Dalším důležitým tématem jsou kontroly a vůbec eh, uskutečňování a dodržování pravidel. Já si myslím, že tady jsou dobré pozměňovací návrhy. Vypadá to tak, že jsme si zajedno v tom, že eh, komise vypracovává standardní dokument, my jako EPP eh, se budeme zasazovat o jednoduché, snadné kontroly a dobrou spolupráci mezi členskými státy. Jsem přesvědčena o tom, že musíme eh, umožňovat eh, podávat prohlášení elektronicky. Mnoho poslanců navrhuje, aby tento systém byl provozován v rámci stávajícího systému EMI. To si myslím by bylo efektivní řešení, protože tímto způsobem by mohlo rychle docházet k registraci a k aktualizaci údajů. Také doufám, že se nám podaří e, vypracovat společný návrh e, k odměňování a k pracovním smlouvám. E, myslím si, že tady se na to ještě musíme podívat. Na silnicích takové kontroly nejsou možné. Nezapomínejme na to, že prováděcí směrnice k vysílání pracovníků obsahuje zcela jasná pravidla, jak má k takové kontrole docházet za využívání systému EMI. Vypracování dobrých řešení od nás však um, vyžaduje skutečně velký, velký tedy přístup s velkou odpovědností neexistuje tady vůbec žádná jednota o přepracování směrnice o vysílání pracovníků a to nám taky nepomáhá v posuzování tohoto stanoviska. Eh, musíme si uvědomit, že i pravidla, která budou v té přepracované směrnici, budou mít také dopad na toto téma, které tady projednáváme. A je třeba se podívat na to, jak to bude vypadat se specifikou mm, eh, eh, tohoto sektoru, který tady projednáváme. V případě dopravního sektoru, který se vyznačuje vysokou mobilitou, bude nesmírně obtížné dodržovat nějaké pravidla k tomu dlouhodobému vysílání, stejně tak jako pravidla s tarifní, související s tarifním vyjednáváním, protože to tady nebude fungovat. Ehm, to by vůbec nepřineslo žádné výhody pro zaměstnance. Myslím, doufám tedy, že kolegové zohlední také tuto otázku. Mm, výzva, které čelíme tady, je skutečně velká. Musíme postupovat obezřetně, opatrně. Celá řada kolegyň a kolegů odkazuje na problém těch takzvaných firem z poštovních schránek. A e, co se týče těch vozidel pod 3,5 tuny a otázka zdánlivě samostatné výdělečné činnosti, tím se všichni musí zaobírat. Děkuji mnohokrát. Děkuji a teď paní Rigne. Thank you very much. I just would Like... Děkuji vám. Chci pouze připomínat, připomenout ten začátek. My tady hovoříme o lidech, o lidských bytostech, které pracují eh, tvrdě, eh, i když Eh, sedí eh, v autě eh, a v případě kabotáže přeshraniční mezinárodní dopravě, silniční dopravě. Takže jde tady o bezpečnost a proto, proto Myslím, že eh, by nebylo dobré eh, sepsat velmi úzká kritéria, která budou stěží kontrolovatelná ehm, podle kabotáže a tak dále. Musíme spíše zkoumat, jak dlouho ti lidé sedí v kamionech, zdali mohou vykonávat eh, svou profesi řádně a důstojně. Nejde pouze o jednotný trh, o dopravu a mm, o mm, mm, mobilitu sektoru, jde o lidi, kteří Eh, v kamionech sedí a eh, proto jsme v tomto výboru rozhodli, že když hovoříme o vysílání, tak musíme mluvit o všech vysílaných pracovnicích a o jejich situaci, protože oni všichni potřebují určitý druh eh, ochrany. Proto zde jsme. A chtěla bych ještě odkázat na naše zasedání stínových zpravodajů a chci velice poděkovat Martině Dlabajové, mm, zpravodajce, eh, protože samozřejmě eh, přicházíme s různými přístupy z různých politických stran a zázemí, ale eh, v této skupině, a doufám, že to bude pokračovat, panuje konstruktivní duch jsou zde poslanci, kteří skutečně usilují o kompromis a e, nechtějí pouze e, mluvit o svých rozdílných pozicích. Takže se těším na pragmatický přístup, který si zvolíme na příště e, ve snaze nalézt kompromisy. Ještě jednu věc, kterou považuji za důležitou. Kompromisy, ano, Tady musíme skutečně nalézt výhodu pro každého, kdo eh, řídí kamion. Musíme dbát také na dvojí právní základ a nejenom eh, nalézat kompromisy, ale musíme také mít na vědomí, že musíme zpřísňovat kontrolu a řádně ji provádět. Eh, ano, zpřísnili jsme ji již, ale je zde stále mnoho mezer. Nejde pouze o směrnici o prosazování, ale jde také o vysílání samotné a již nyní na úrovni eh, radě dochází k určitým, um, určitému přita- přetahování ohledně počtu dní. Jde o to, zdali skutečně chceme uh, nutit eh, tyto osoby, aby pracovali určitý maximální počet hodin. Spíš jde o to nalézt pro ně odpovídající ochranu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A za Goe, prosím, paní Karem. Så først og fremmest vil jeg gerne undskylde på vegne af Patrick, som ikke kunne være her i dag, men jeg vil... Děkuji, chci eh, omluvit Patrika, který eh, dnes nemůže být přítomen. Jaký je náš postoj? k tomuto návrhu. Předně chci poděkovat zpravodajce za připomínky a také za návrh, který předložila naše frakce především usiluje o ochranu eh, pracovníků a také o odpovídající mzdu a eh, pracovní podmínky. A to je výchozí bod všech našich pozměvacích návrhů. Jak je nejlépe ochránit? Chceme, aby eh, znění bylo co nejšířeji formulováno tak, aby to pokrylo vlastně i všechny provozovatele v dopravě a chceme ale také, aby členské státy měly měli více a lepší možnosti eh, kontroly a následných opatření. Proto máme eh, dva návrhy. Chceme vlastně rozsah eh, rozšířit a současně chceme zajistit, aby pracovníci byli dostatečně chráněni směrnicí o, nebo ustanoveními o vysílání a aby také členské státy mohly provádět lepší kontrolu a follow-up. To je tedy ehm, předpoklad pro ehm, co nejlepší možnou kontrolu a ochranu. Nová pravidla, která mají upravovat vysílání, by měla eh, nastartovat eh, konkurenceschopnost, ale současně chránit pracovníci, pracovníky. A to je to zásadní. Děkuji. Thank you, Mr. Chair. Paní Remkin, děkuji. Děkuji Martině za eh, návrh stanoviska. Také děkuji ostatním stínovým zpravodajům. Myslím, že předchozí zasedání stínových zpravodajů bylo dobrým východiskem. Ještě bych chtěla doplnit něco, k čemu došlo minulý týden. Případ českého řidiče kamionu, který pracoval pro subkontraktora z Deutsche Post a eh, je eh, stíhán, protože po následné kontrole se zjistilo, že informace, která mu byla dána, měl by obdržet německý minimální plat. On obdržel pouze jednu třetinu tohoto platu, takže Eh, eh, to otázka nyní odboru eh, v Německu, které soudil a Deutsche Post nyní rozhodla tedy, že mu vyplatí ten rozdíl retrospektivně, který měl tedy obdržet ten minimální plát, jakožto řidič kamionu v Německu. A to jasně prokazuje, bohužel tady nebyl soudní rozhodnutí, to bylo pouze mimo soudní dojednané a je zapotřebí ujasnit, že je to potřeba větší míry míry právní jistoty. Je tu celá řada prázdných míst, mezer, které jsme na evropské úrovni nevyjasnili a je tedy naším úkolem prosazovat takovouto legislativu a zajistit kontroly, které umožní zjistit tedy, jak je to s prosazováním v terénu. Upřímně musím říct, že když se dívám na ten návrh komise, tak nevidím, že by to vedlo k větší míře jistoty. Vidím, že i ze strany pracujících, i ze strany malých a středních podniků nebo obecně menších podniků, které prostě nemají velké právní zázemí, tak to vytváří ještě více chaosu, protože to není jasné vnímání toho pravidla tří dnů, Nevím, jestli to opravdu pomůže malým a středním podnikům implementovat nebo vytvářet lepší prostředí pro pracující. Takže z mého hlediska mít jasná prosaditelná pravidla, to je nejdůležitější v rámci celé debaty tady. A pak ještě, abych se odkázala na to, co řekli další kolegové, tedy ohledně toho, co by pomohlo malým a středním podnikům zajistit ta pravidla, prosadit je, tak to, o čem my tady hovoříme i v rámci dialogu o vysílání, trialogu o vysílání pracovníků, tedy zajistit větší transparentnost i přes nějaké národní stránky, to je velice důležité důležité v oblasti dopravy a je to něco, co bude propojené, když hovoříme opravdu o tom, k čemu dochází v terénu. Ten digitální tachograf by tu situaci s prosazováním velice zjednodušil, takže je třeba mít i toto na paměti. A ještě jednu poslední připomínku. Možná tady nepanuje taková velká nezhoda, přibližujeme se s kolegy tedy v tom, že všechna ta kontrolní opatření, která jsou zapotřebí, aby se prosadila ty se musí opravdu prosadit, protože v opačném případě nedosáhneme té situace, že budeme mít pravidla, ale nebudou prosazována, nebude to fungovat. Takže je třeba, aby tohle tu jasně zaznělo, aby opravdu tu byla platná a fungující kontrolní opatření. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevidím tady nikoho za EFDD, že? Takže v tom případě dostává slovo pan Dominik Martán. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní Martině Dlabajové, paní Martině, madam Martině, děkuji mnohokrát za tu enormní práci, kterou učinila, velice si toho vážím, také si velice vážím eh, toho, že tak laskavě nám naslouchala. Na začátku jsme měli naprosto protichutné názory, co se týče silniční dopravy a co se týče toho, zda se to má vyjmout ze směrnice o vysílání pracovníků, protože tady je ten problém kabotáže. Eh, který zcela evidentně by podporoval nekalou soutěž mezi jednotlivými transportéry. Přepravci, já jsem francouz a nestydím se říci, nejprve francouzi, ty chci podporovat. A po Eh, když se podíváme, tak v našem sektoru během pěti let bylo zničeno 20 tisíc eh, zaměstnaneckých míst této oblasti a co se a eh, zmizela řada podniků, kteří operovali v, mezinárodní obla, v mezinárodním měřítku. A řešení je jednoduché. Stačí zakázat kabotáž. A jak už to řekla má předřečnice, už tady neexistuje tento fenomén eh, tří dnů, pěti dnů, sedmi dnů, kde řidiči jsou vykořišťováni. Stačí zakázat kabotáž. Samozřejmě máte podnik, který musí do bodu B dost ze, ze státu A do, sta, do státu B v Evropské unii prostě něco dovést a, ehm, a on tedy učiní tu dodávku a jeli Eh, ale buď se vrátí prázdný, a nebo zase je naložen zbožím z nějakého jiného členského státu. A domluvíme-li se s Martinou eh, na tomto tématu, tak zcela jistě nalezneme jednoduché řešení. Co se týká tachografů, no to je nádherná záležitost. Vy se domníváte, že to je nezbytné kontrolovat prostě stav mm, čas, čas na přestávky. Eh, no, rád bych vám připomněl, že existují ekologické normy, existují sanitární předpisy, existují předpisy týkající se pohody zvířat, eh, máme normy týkající se bezpečnosti, a toto všechno se úplně nechává stranou. No samozřejmě, že je zapotřebí chránit řidiče, vždyť je to lidská bytost, řidič. Ale je tady ještě celý ten zbytek. Ne, nejsou to jenom ti, kteří tedy přepravují to zboží. Máme tady také užívání našich infrastruktur, si dopravních silničních, tedy vidíme, jak se zvyšuje počet nehod všude, protože dálnice je příliš drahá, takže řidiči si vyberou radši státní silnici, kde se neplatí nic a, a neplatí se nic v zemích, kterými se projíždí. No a to taky je třeba přeci zohlednit a když ty low cost přepravci se budou prostě účastnit také investic do, do infrastruktury každého státu, kterým projíždí. Podívejme se například Švýcarsko. Švýcaři neplatí e, vynětu žádnou, nepotřebují za užívání dálnic, ale všichni ti, kteří projíždějí Švýcarskem, to platit musí. A všichni, kteří jezdí Francií, by měli, zdůrazňuji by měli se podílet na nákladech, které máme. Takže Martino, to je zhruba tedy předmět těch našich 29 pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Děkuji vám. Monsieur monsieur le président, merci. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Já bych rád udělal prohlášení k těm třem textům, které budem, kterými se budeme postupně zaobírat dnes, protože je to vlastně jeden celek. Nejprve chci poděkovat všem třem zpravodajům, Martině Dlabajové, Žorži Bachovi, mému příteli a také mé přítelkyně Fonté, eh, te, eh, čili zpravodajům všech tří textů. Eh, My vlastně teď mluvím za poslance EPP, v našem výboru je mi líto, že některé návrhy podle našeho názoru nejsou dostatečně ctižádostiví, protože nezohledňují současnou situaci v mezinárodní dopravě. Francouzští kolegové předložili pozměňovací návrhy. Základní bod, o který budeme bojovat během všech vyjednávání, to je ten bod, pro mě nejvýznamnější, je nezbytné do působnosti předpisu z roku 2009 týkající se podmínky přístupu k vnitřnímu trhu eh, také vozidla, která jsou lehčí než 3,5 tuny. Hmm, proto stejně tak tedy jako lehká užitná vozidla, vozidla promiňte. A co se týče eh, silnic studie, které, zdu, kterou zveřejnila Perez, ukázala, eh, že v silniční dopravě eh, tento typ vozidel tvoří 80 všech vozidel hm, v přepravě, tedy nákladu. A my si přejeme, aby eh, tento předpis méně než 3,5 tuny byl aplikován ve všech příslušných předpisech. A kromě toho se domnívám, že tento typ vozů se dostane také do působnosti nařízení 161 z roku 2006 týkající se času přestávek a pracovní doby. Stejná studie, kterou jsem zde již uvedl, cituje že lehká užitná vozidla e, jsou zodpovědná za většinu nehod, ne, způsobují daleko více nehod než těžká nákladní vozidla a autobusy. E, to jsou alarmující čísla, to znamená, že prostě vozidla lehčí než půl tuny zatím tady nemuseli respektovat ani ty časy na přestávku, ani pracovní dobu a vytvářeli totiž nekalou konferenci mezi jednotlivými přepravci, jednak co do množství přepravovaného zboží, ale také ohrožovali bezpečnost silniční dopravě a také to ohrožovala pracovníky v této oblasti, zejména při přepravě nebezpečného nákladu. Eh, co se týče návrhu kolegy Bacha, O, o tom budeme ještě hovořit, ale já si myslím, že to je velice dobrý návrh. Tady je zahrnuta také ta doba přestávek a pracovní doba. A co se týče návrhu komise, o kabotáži my žádáme opak toho, co žádá komise. Jedna operace za tři dny, aby se prostě zabránilo jízdám na prázdno. Toto opatření by umožnilo snížit to takzvané nomádství, čili ty takzvané kočovné řidiče, umožnilo by jim to důstojnou práci a férovou hospodářskou soutěž za respektování jednotného trhu. Ve jménu francouzské delegace EPP chci, aby režim vysílací směrnice byl aplikován také na přepravu i na mezinárodní přepravu zboží. Také si přejeme co do tachografu, aby do roku 2023 byly ve všech vozidlech ehm, používány digitální tachografy a aby tato digitalizace se používala pro ještě lepší výměnu informací mezi příslušnými orgány. Tak, jak jsme to navrhli, by členské státy se měly opírat již o již o existující předpisy na evropské úrovni. Připomínáme integraci opatření, kontrol, boj proti těm takzvaným firmám poštovních schránek a také e, o e, prostě těch zdánlivých e, samostatně výdělečných činnostech. Čili eh, francouzská delegace EPP se chce zasazovat o férovou hospodářskou soutěž za jednotné aplikace příslušných předpisů a nechceme zavádět nějaké výjimky, které by tady ohrožily důvěr, ohrozily důvěru. Kromě ekonomických výzev tady máme samozřejmě sociální dopad tohoto textu. Je nezbytné chránit evropské zaměstnance v silniční dopravě a musíme jim poskytnout důstojné podmínky, abychom pro ně zaručili důstojný výkon povolání a je třeba zvláštní pozornost věnovat právě té mobilitě těchto zaměstnanců. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Děkuji za slovo, pane předsedo. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za toto stanovisko. Myslím, že všichni z nás můžeme podpořit určité části návrhu tohoto textu, protože naše záměry jsou stejné. Přejeme si vylepšit situaci pracovníků, vylepšit podmínky a mzdy pracujících. To jsou všechno záměry, které můžeme podpořit a stejně tak tedy i já. Nicméně jsou tu určité věci, kde budeme muset stanovit určitá omezení, například záležitosti týkající se konkurenceschopnosti a pak jsou tu podobná další hlediska, která budeme muset ještě zvážit. Stejně tak si myslím, že musíme být odvážní. Já jsem předložil čtyři pozměňovací návrhy, které bych rád vysvětlil. Myslím si, že konkurenceschopnost a svoboda pro poskytování služeb a zamezování nebo vymezování této svobody poskytování služeb, to je něco nepřijatelného. Také se musíme pokusit snížit administrativní zátěž, kterou, které čelí naše podniky. Oproti francouzské delegaci, maďarská delegace je toho názoru, že řidiči a mobilní pracovníci nejsou vysílaní pracovníci. Takto bychom na to měli nahlížet při vypracovávání budoucí legislativy. Neměli bychom plést tady tyto právní pojmy. Pak dále je tu otázka sociálního dumpingu. Parlament stále ještě řádně nedefinoval, co to vlastně sociální dumping je. Dále bychom měli také bojovat proti tomu konceptu nelegální práce, pokud půjdeme touto cestou, tak si myslím, že naše práce bude mít mnohem efektivnější výsledky. A dále bych chtěl ještě upozornit na něco, na čem si myslím, se všichni můžeme zhodnout, tedy eh, ty různé právní akty, které tu nyní projednáváme. Měli bychom to vše sladit, co se týče vstupu v platnost, aby nevznikla následně chaotická situace. Děkuji. Děkuji také stínové zpravodajce Evelyn Regnerové za dobrou spolupráci. Mám za to, že emocionálnost a vášeň musíme si odmyslet v této diskusi. Nejde tady pouze o střed mezi východem a západem, ale o prosazování férových minimálních požadavků na kontroly jak e, ze strany e, zaměstnanců, tak i dopravců a podnikatelů bez ohledu na to, odkud pocházejí. A to jsem e, také dal najevo v pozměvacích návrzích v EMPL a TRAN. Myslím, že pouze tak vytvoříme rámec, do něhož eh, budou nebo naleznou cestu a budou moci v evropském jednotném trhu přežít i malé a středně velké podniky. Děkuji vám. Děkuji paní Šojdrova. Thank you very much. Eh, Děkuji, vážení kolegové na úvod se domnívám, že bychom měli pravidla zprůhlednit a proto mám za to, že tranzit a mezinárodní dopravní služby by neměly podléhat pravidlům o vysílání pracovníků. Pokud většina s tímto nesouhlasí, pak bychom alespoň se měli eh, domluvit na jiném časovém harmonogramu než eh, na mm, tom, který navrhuje komise, protože eh, nadměrná doba by mm, byla kontraproduktivní pro poskytování služeb. Tři dny jsou nadměrné. Také bychom měli zjednodušit metodu výpočtu, eh, takže eh, několik pozměňovacích návrhů jsem navrhla a eh, podporuji ty, které prodlužují rámec. Domnívám se, že devět dnů, které navrhovala stínová zpravodajka za EPP, by bylo vhodno. Já sama navrhuji práh, který je vypočtu propočítán nebo vyjádřen v hodinách. Bylo by to férovější a e, snadnější pro výpočet. Také bychom e, měli snižovat administrativní zátěž na e, dopravce a proto navrhuji, aby komise zavedla kalkulátor online, které umožní eh, dopravcům podnikům ehm, vypočítat ehm, příslušnou mzdu v každé zemi a eh, tento kalkulátor by měl být ehm, přístupný pro všechny bez eh, poplatku. Je nutno zajistit jasná proporcionální pravidla a administrativní zátěž musí být co nejmenší. A toto jsou i moje očekávání. Děkuji. Merci, monsieur Děkuji, pan Bach. Žorži. Děkuji, Klode. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl mm, také vyslovit velké uznání na adresu paní zpravodajky v tomto tak komplikovaném tématu a ona se opravdu pokouší to zvládat velice dobře. Já nechci opakovat to všechno, co řekli kolegové, všechno to tady výborně popsali, včetně potíží a a také se tady poukázalo na to, jak to všechno spolu vzájemně souvisí, prostě delší doba odpočinku, pracovní doba řidičů a tak dále. Pro mě jsou e, nesmírně důležité dva body. Za prvé, pro mě jsou řidiči vysílaní pracovníci, no tom tedy o tom já vůbec nepochybuji, čili nechci to vyjmout z působnosti příslušné směrnice. A za druhé, myslím se, na to už se tato tady už vícekrát zaznělo, že by to mělo být naprosto jasné, zřetelné, zjevné a že by tady neměly být žádné komplikované výpočetní úlohy. A myslím si, že z tohoto důvodu by se měla zapojit kabotáž, na to upozorňuje také paní zpravodajka, tranzit by se měl vyjmout, s tím souhlasím, ale co se týče mezinárodní přepravy, tady se domnívám, že podniky vytvářejí příliš komplikované modely, a myslím si, že tady by to mělo být zjednodušeno a proto by se měla, za, měla zapojit i mezinárodní přeprava do tohoto předpisu. Děkuji, Žorži. To byl tedy poslední řečník k tomuto tématu a teď předám slovo zase paní Dlabajové. Snad se naučím vyslovovat vaše jméno. Uvědomuji si, že před vámi leží mnoho práce. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste vyslechl, je tu tolik různých náhledů a názorů. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům a dalším kolegům za jejich přispění. Myslím, že před námi se nachází velká výzva zpracovat tento text, ale snad se nám to podaří. Je tu mnoho společných bodů, mohu zmínit prosazování, kontroly, to je důležité pro nás všechny a také si od vás všech cením, že eh, tady máte opravdu konstruktivního ducha, snažíme se hledat společně pragmatické řešení jste otevření a doufám, že se nám podaří nalézt to řešení otázky dní, protože když se soustředíme jenom na to počítání dnů, tak nějak ztratíme ze zřetele celý ten obrázek toho problému. Pak to řešení na jedné straně ochrany pracovníků a na druhé straně svoboda poskytování služeb. Tady to chci objasnit. Já se snažím zajistit rovnováhu, takže ode mě určitě neuslyšíte příklon k jednomu nebo k druhému, jenom já opravdu chci nalézt tu rovnováhu. Takže prosím, vy, kteří jste hovořili jenom o ochraně pracujících, tak prosím, zamýšlete se už nyní i nad tou rovnováhou se svobodou poskytování služeb. Otázky eh, opatření pro prosazování by měly být konkrétní a zjednodušeny. Opravdu to chci podpořit, abychom se vyhýbali otázkám eh, nejasných, neobjektivních situací v případě kontrol. A k tomu případu českého řidiče v České republice už jsou zprávy. O to my máme více než tisíc řidičů, kteří jsou připraveni se soudit s německými společnostmi to může být ještě zajímavá situace. Já jsem to chtěla jenom podotknout, netýká se to všechno minimální mzdy, ale také těch diet a nejrůznějších mzdových eh, systémů a metod, jak se vyplácejí, takže je třeba zase na to nahlížet komplexně. A mimochodem ta dopravní společnost, která eh, kontratovala toho řidiče, byla rakouská, a tato eh, společnost ho propustila a pak dostal tedy radu od odboru, aby soudil německou Deutsche Post. Takže je třeba na to nahlížet kompletně. Potřebujeme mít právní jistotu, mít v tom jasno a je třeba také vědět, zda tu byly nějaké precedenty, a aby se to eh, neprosazovalo odlišnými způsoby. A na závěr vám chci říci, že eh, se setkám ještě tento týden se stínovými zpravodaji. Bude to ve čtvrtek a velice ráda eh, se setkám s většinou z vás, i když to bude asi i výzva po tom hlasování na miniplénu, ale ráda se tam s vámi uvidím a doufám, že budeme pokračovat v konstruktivní práci a e, nabídnu vám také několik možností, které již mám na mysli a doufám, že to vyjde vstříc těm vašim návrhům. Prosím, vy už mě všichni znáte, víte, jaké je moje východisko, víte, jak pragmatická a konstruktivní bych si nyní přála být, takže prosím, buďte mi nyní nápomocní. Děkuji. Děkuji mnohokrát, čili hlasovat 26. 28. března ve výboru TRAN, 24. května a na plenárce to bude ještě potvrzeno. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Pořád se to týká vlastně otázce dopravy a, otázky dopravy a mobility a tady se jedná o změnu na řízení 165 2004 týkající se minimálních požadavků na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku a na řízení 165 2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografu a já hned dávám slovo Žoržu Bachovi. Äh, Děkuji a hned úvodem bych chtěl poděkovat eh, těm kolegům, kteří eh, předložili pozměňovací návrhy a kteří eh, se vyslovili pro zlepšení dopravního odvětví, zejména pracovních podmínek řidičů, ale také silniční dopravní bezpečnosti. Vše je provázáno navzájem, vše těsně souvisí a mám také radost z toho, že jsme měli už dvě setkání stínových zpravodajů a kolegové tam tam sdíleli můj názor, že skutečným problémem je eh, prosazování pravidel a absence spolupráce mezi členskými státy. Eh, samozřejmě, že rozumím, že je nyní nutno využít příležitosti a požadovat více flexibilizace. Přesto se domnívám, že stávající pravidla jsou obecně akceptována podniky, řidiči i kontrolními orgány. To znamená, že oni všichni již znají eh, tato pravidla, přizpůsobili s své pracovní postupy eh, a v posledních letech jsem málo kdy eh, obdržel eh, požadavky po nových pravidel. Jsem ochoten ke kompromisům v zájmu stanoviska, který, které bude potom podpořeno všemi stranami, byť to nakrásně asi nebude tak snadné, ale mm, abychom tímto stanoviskem i ve výboru pro dopravu ehm, byli tedy vyslyšeni a e, zdůraznil bych ještě několik bodů. Jeden byl předložen kolegy a sice referenční období čtyř týdnů, kdy mohou e, řidiči pracovat 180 hodin e, rozděleně. To je pro mě červená linie, není to přijatelné, protože by to zhoršilo pracovní podmínky řidičů a také by to ohrozilo bezpečnost silniční. V posledních letech a kolega Jerome Lavrie na to poukázal. V posledních letech eh, se vlastně vyvinul eh, ten obchodní model nebo podnikatelský model směrem k menším užitkovým vozidlům, jejichž ehm, podíl narůstá a myslím, že je eh, naléhavě nutné je zahrnout do působnosti mm, nařízení. Od jaké hmotnosti a mm, instalaci tedy tachografu, kdy a jak by to mělo proběhnout, o tom ještě ještě diskutujeme. Pokud jde o takzvaný cabin ban, tady si uvědomuji, že eh, v této chvíli nemáme dostatek zajištěných adekvátních ubytovacích eh, možností nebo parkoviště a tak dále, ale myslím si, že můžeme eh, nalézt řešení mm, v rozumné době. Já jsem také stínovým stravodajem pro eurovinětu a tady se budou zasazovat o to, aby příjmy plynoucí do Eh, infrastruktury také tekly do budoucna do odpovídajících tedy parkovacích zařízení nebo parkovišť, ubytovacích zařízení, hygienických zařízení. Důležité je také eh, téma doby odpočinku, které může řidič strávit doma eh, nebo na jiných místech. O tom jsme již diskutovali, co se rozumí soukromým eh, místem a tak dále. Myslím, že tady musíme předložit eh, co nejjasnější definice, protože nejasná pravidla jsou vlastně terčem hlavní kritiky stávajícího nařízení. Pak ještě dva poslední body. Naším hlavním cílem je skoncovat s tímto kočovným životem eh, řidičů. Já myslím, že i podniky, dopravci mají nebo musí převzít svou roli a odpovědnost. Eh, jízdní řády nebo časové harmonogramy jsou eh, vytvářeny dlouhodobě předem a proto tady je možné zahrnout do nich i pravidelný návrat řidičů do eh, svých domovů, aniž by to negativně ovlivnilo tedy podnik, podnikání. Naším cílem přece musí být i zhodnotit profesi řidiče a jeho práce, abychom takto bojovali i proti nedostatku řidičů. A pak ještě poslední eh, věc k těm inteligentním tachografům tady předpokládané lhůty pro mě nejsou akceptovatelné. 15 let, to je pro mě naprosto směšné je nutné tuto dobu eh, bezpodmínečně zkrátit. Uvědomí, že instalace a retrofitting jsou nákladné procesy a způsobí náklady ale i tady se domnívám, že najdeme odpovídající přechodnou dobu. My máme v návrzích 2021 až 2023, to je pro mě smysluplné, ale datum 2034 je naprosto nepřijatelné. Takže ještě jednou děkuji eh, všem kolegům, kteří k tomu přispěli a těším se na další spolupráci. Merci pour... Děkuji mnohokrát a za SAD, pan Christensen. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za výtečnou spolupráci v této věci. Máme zodpovědnost nalézt řešení, které připraví mosty mezi těmi různými postoji já bych rád zdůraznil naše hlavní priority. Souhlasím, že to referenční období pro výpočet odpočinku by mělo zůstat na těch stávajících dvou týdnech. Rozšíření toho referenčního období by mělo negativní dopady jak na podmínky eh, pracujících, tak na bezpečnost. Měli bychom tedy co se týče toho času odpočinku v kabinách, spíše navrhovat odpočinek doma nebo v nějakých decentních podmínkách jinde. Pak eh, to eh, používání numerického měření, to by mělo skončit. Myslím, že by měli mít řidiči možnost alespoň každý třetí týden se navrátit domů ke svým rodinám. Také by tu um, se měly plnit pravidla pro mezinárodní přepravu. Nyní je v nařízení stále prázdné místo, které musíme vyřešit. A v neposlední řadě je třeba zajistit plnou implementaci uh, inteligentního tachografu a to co nejdřív. To je naprosto zásadní pro prosazování těch pravidel, která tu nyní připravujeme. Také já se těším uh, na další pokračování kvalitní spolupráce. Děkuji. Děkuji. Za EKR tady asi nikdo není. Za ALDE paní Dlabajová. Děkuji, pane předsedo. Já pracuji na těch tří textech a obdivuji kolegy, kteří se zabývají jenom jedním tím témem, protože oni jsou tak propojení, že jen těžko je možné to takto oddělovat. Já se prostě na ně snažím nahlížet dohromady. Děkuji panu Bachovi, že zorganizoval minulý týden zasedání stínových zpravodajů. Bylo velice plodné kvalitní. Děkuji, že jste vypadali Pracoval první návrh kompromisních textů, ale myslím si, že je třeba ještě projednat mnohé body, jsou tu zásadní věci, zmíním jen některé. Měli bychom pozorně prostudovat ty návrhy kompromisu, abychom zajistili, že tedy ta pravidla, která schválíme, budou mít pozitivní dopad, že vylepší podmínky řidičů a zároveň ale nestíží život společnostem. Takže prozatím mou hlavní obavou je ten poměrně restriktivní kompromis o pravidelném týdenním odpočinku řidičů, to je kompromis 15, když víme, že eh, tu nemáme dostatečná parkovací místa či ta plnohodnotná od, místa pro odpočinek v Evropě. Já prostě pochybuju, jak by toto restriktivní pravidlo se uplatňovalo v praxi, i když to může znít jako takový hrdinský krok směrem k řidičům, když jim umožníme, a tady cituji, uh, genderově pozitivní, kvalitní um, ubytování, tak to zní krásně, ale nevím, jak v praxi. Uh, za druhé, nedostala jsem dostatečné údaje ohledně těch obav eh, pro přepravu eh, zboží do 3,5 tun. Bylo by dobré mít nějaké statistiky, eh, nějaké důkazy, které by prostě prokázaly, aby se toto opravdu odůvodnilo ten přesun z 561 na 165. A myslím si, že je to důležité zvážit v dnešních dnech, ale opravdu je zapotřebí větší míra flexibility jak pracujícím, tak podnikům, co se týče e, zajištění jejich e, pracovní doby. Tady si rozhodně nechceme snižovat pracovní podmínky řidičů, ale musíme počítat se situacemi, kdy Eh, kdy řidič výjíždí z periferie, kde ty eh, cesty jsou dálkové, nebo třeba se přepravuje na trajektu, nebo se dostane do zácpy, nebo tam prostě nebudou kvalitní místa pro ten odpočinek, to musíme zvažovat také to, za jakých podmínek a eh, kde nebo kdyby se měl vrátit domů či do jiného zvoleného místa. Také jsem viděla různé návrhy od kolegů, kteří navrhují, že toto by mělo být hrazeno společnosti, ale tady ty plat, platové otázky už jsou regulovány směrnici o vysílání, takže bychom se měli v tomto stanovisku vyhnout těmto zmínkám. Ale jinak se velice těším na spolupráci v nadcházejících dnech a týdnech a podobně jako u mého konkrétního stanoviska budu se snažit být maximálně pragmatická. Merci pour la... Děkuji. A za Goa paní López Bermejo? Bermejo. Eh. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za vykonanou práci a za úsilí snažit se dosáhnout kompromisu, které by vylepšily podmínky řidičů pro ně, a to v první řadě bez pochyby a také z důvodu účinku, které to má na bezpečnost na silnici. To směřování, které my uplatňujeme, je správné. E, v středobodem našeho jednání jsou zájmy pracujících. To jsou oni, kteří řídí, spí v kamionech, musí se vracet domů po té, co projedou celou Evropu. Takže tady na to bychom se měli zaměřit. Hodnotím tedy, že souhlasíme se zachováním těch pravidel pro týdenní odpočinek tak, jak jsou nyní a že je, si přejeme vylepšit tedy ty podmínky pro parkování a odpočinek. Takže je důležité, aby to byl podnikatel, který bude hradit návrat tohoto pracujícího. Ale nesmíme zapomenout, jaký je ten hlavní problém tohoto textu, co se týče e, odpočinku. Tím je právě plnění tady tohoto pravidla. A myslím si, že ten inteligentní tachograf by měl být instalovan v kamionech co nejdříve, aby to nepřekročilo rok 2021, aby takto byly vybaveny všechny kamiony a takto se mohly provádět kontroly. Další věc, kterou bych ráda zdůraznila, jak vnímáme tu potřebu vyhnout se výjimkám. Když máme na mysli eh, soukromá vozidla, tak tady třeba eh, tady vnímáme, že řidiči nejsou pokrytí, je tu určitý, určité právní vzduchoprázdno a tak to je to i s výjimkou u těch neobchodních vozidel. Řidič, který řídí kamion nezávisle na nákladu, by měl být ochráněn tímto textem. Je to v každém případě řidič. A proto je třeba tedy konsolidovat také tento postoj. Vím, že v nadcházejících dnech nás čeká hodně práce, takže já opakuji, jsem ochotná spolupracovat, abychom dosáhli těch eh, kompromisů, které půjdou tímto směrem. Děkuji. Merci pour... Děkuji a za zelené paní Dele. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Drahý Žorži, Nejprve bych chtěla poblahopřát vám a poděkovat vám jako zpravodaj za vynikající zprávu, která je nesmírně komplikovaná, komplexní a e, máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů také ze strany zelených k vaší zprávě. Já stejně jako vy se domnívám, že já jsem proti prodloužení období, toho referenčního období, které navrhuje Evropská komise, protože to by mělo velice negativní dopad na pracovní podmínky pracovníků v silniční dopravě a zejména to vám mohu říct z titulu předsedkyně výboru pro dopravu. Otázka silniční bezpečnosti je nesmírně významná a mělo by to na ní negativní dopad. Jsem eh, ve, eh, vlastně mám stejné stanovisko jako vy, eh, co se týče toho, že Evropský soudní dvůr by měl zakázat prostě odpočinek nebo spa, eh, nocování v kabině. Eh, výbor pro zaměstnanost se nemůže stavět proti rozhodnutí Evropského soudu, protože když budeme pokračovat v tom, tak potom všichni se budou obracet proti rozhodnutí Evropského soudu. My musíme respektovat také život Evropského soudu, protože ten má jasná stanoviska. Také bych ráda konstatovala, že mé pozměňovací návrhy týkající se Evropské agentury pro práci Eh, bylo zahrnuta do kompromisních návrhů. Všichni víme, že to, eh, co existuje v evropské legislativě a co ji stěžuje, to je především otázka kontrol. Evropský jed, který ničí evropský projekt, to je právě otázka sociálního dumpingu. A je třeba tedy konečně přestat s tím, aby všichni jsme hovořili o tom, co budeme dělat, když otázka kontrol nebude vyřešena. No nástrojem proto by byla tato Evropská agentura, měla by pákový efekt. Ano, Evropská agentura pověřená touto úlohou by právě mohla kontrolovat evropskou legislativu v oblasti silniční dopravy a znamenalo by to opravdový signál pro to, Eh, že by tady byly prostě závazné podmínky pro všechny členské státy. Drazí kolegové, prosím, zkoumejte moje návrhy velice pozorně. Parlament by měl přijmout zprávu s usnesením týkající se právě agentury příslušné, o tom se bude jednat v březnu. Využijme této příležitosti, abychom eh, tuto otázku si vzali k srdci, eh, aby eh, prostě si to vzal k srdci také výbor EMPL, stejně tak, jako si to vzal k srdci výbor pro dopravu TRAN. A další otázka otázka je prostě úspěch té směrnice. Máme tady otázku inteligentních tachografů. No, můžeme diskutovat o uskutečňování o té době zavádění tachografu. Já jsem navrhovala dobu 2022, ale rozhodně je to, musí být náš návrh společný ambicioznější než ten návrh komise. Je třeba eh, prostě zabránit sociálnímu dumpingu, proto musíme vypracovat stěžádostivý návrh, musíme vyslat naprosto jasnou zprávu na venek a musíme ukázat že nechceme tady prostě eh, způsobovat boj jedněch zaměstnanců proti druhým. Zásadní otázkou je zabezpečit dobré podmínky pro zdraví a také pro bezpečnost všech, kteří pracují v dopravě, ale také všech účastníků silniční dopravy. Děkuji. Já si myslím, že za EFDD tady nikdo není, že? A takže za ENF dostává slovo pan Martán. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji pane zpravodaji. My jsme poměrně spokojeni s tou prací. Eh, my jsme eh, předložili 15 nebo 13 pozměňovacích návrhů, eh, zejména co se týče těch lehkých užitných vozidel. Už jsme o tom hovořili před chvilkou aby tady nedocházelo k obcházení legislativy. A těch 100 Mm, a myslíme si, že je tady lepší prostě náš návrh, eh, v tom návrhu obsažený ten okruh, který je lepší než těch 100 kilometrů. Potom, co se týče čtyř týdnů, eh, chtěli bychom v rámci našich pozměňovacích návrhů jít ještě dále než vy v oblasti statutu quo, eh, aby ředitel ale se mohl dostat častěji domů, aby odpočíval častěji tedy než jedenkrát za měsíc, jak to navrhuje komise. Eh, jakékoliv snížené redukované přestávky by měly být kompenzovány do konce následujícího týdne. Já chci být stručný a mohu být stručný, protože jste předložil vynikající základ pro naši diskus. Děkuji, pane zpravodaj, děkuji, pane předsedo. Eh, prosím, pan, eh, paní Spravodajka. Děkuji. Já se také domnívám, že tyto tři dokumenty je nutno vidět eh, souhrně, nechci se opakovat eh, v tom, co jsem již řekl k prvnímu návrhu. Pokud jde o sociální dumping, tak mm, můj názor platí i e, pro toto. Kolegové mm, přede mnou již odkázali na sociální dumping, je ale důležité zdůraznit, že bychom to neměli směšovat s e, neregistrovanými e, pracovníky, zejména v dopravě Svými pozněvacími návrhy jsem chtěl přispět ke zlepšení eh, textu. Myslím, že je důležité, abychom týdenní ehm, dobu odpočinku eh, ještě zvážili. Systém bude pružný pouze tehdy, když eh, kromě doby odpočinku přehodnotíme ještě jednou i doby jízdy. E, obojí musí být řešeno souhrně, současně. Takže ten určitý počet dob, e, respektive 45 hodin týdně a e, doby odpočinku, to neznamená, respektive tady není zohledněno, že eh, eh, na evropských silnicích není dost zabezpečených parkovišť to znamená důstojných ubytovacích zařízení a hygienických prostor. Já jsem se zeptal jednoho zástupce evropských eh, odborů v dopravě, který mi řekl, že v Německu pouze pro přepravce existuje 352 parkovišť, tedy pro e, e, řidiče, a z toho je pouze 13 takových, e, které jsou hlídané a které umožňují také tedy ubytovací možnost a hygienické zařízení. V předchozích debatách jsem již poukázal na to, že v Maďarsku pojišťovny nebudou ochotny zajistit nebo pojistit eh, vozidlo, pokud se v něm eh, řidič nenachází nebo na dobu, kdy se v nich řidič nenachází. Lze pojistit pouze eh, vozidla na eh, hlídaném zabezpečném parkovišti a proto musíme nalézt řešení. Děkuji. Děkuji a teď dostává slovo pan Bach. Ano, velice stručně děkuji mnohokrát kolegům za všechny jejich připomínky, za jejich podněty. Možná ještě dva, tři body, které bych rád vyzdvihl. Paní kolegyně Martina právem poukázala na, to, na statistiky, na chybějící čísla toho, jak se vyvíjí doprava v oblasti lehkých užitných vozidel. Ale eh, pakliže by to mělo být dnes jedno, dvě nebo tři procenta, tak to stále ještě nic nevypovídá. Myslím si, že naším úkolem jako odpovědných politiků musí rovněž být dívat se dopředu odhadovat něco dopředu a reglementovat něco jaksi anticipačně. Nemůžeme pořád jenom běžet zatím, mm, pokulhávat za tom a, a vše něco zjevné, tak proto udělat legislativu. Musíme se také podívat na to, jak ten model, který já považuji za velice tedy Eh, pochybný, eh, jak se to bude rozvíjet a měli bychom prostě vytvořit pravidlo, než dojde ke zhoršení situace. A druhý bod, o kterém se chci zmínit, no, To jsou ta mm, parkoviště. Domnívám se, že nejenom v této zprávě, ale ve všech že musíme v, i v ostatních vyčerpávat všechny možnosti a vyvíjet tlak, aby došlo k vybudování dostatku záchytných parkovišť. Já jsem si vědom toho, že to nebude moci eh, se stát z dneška na zítřek, ale eh, v mnoha zprávách se to objevuje a měli bychom to zdůrazňovat stále na adresu členských států. Eh, pro mě je to prostě naprosto ne, přístojné, eh, když se požaduje od řidiče, aby během svého nočního odpočinku ještě prostě kontroloval svůj náklad. No to to je prostě eh, nemožné. Představte si to, eh, jak, bych, jak by to vypadalo u nás, kdybychom prostě skončili s naším běžným pracovním dnem a ještě bychom v noci měli prostě bdít. To si myslím, že je naprosto nepřípustné Mm, eh, jak z hlediska těch pojišťovacích společností, tak z hlediska podnikatelů. Děkuji mnohokrát, děkuji. Takže co se týče Eh, harmonogramu v Empl 27-28 březen, v 24 květen a ještě je třeba eh, oznámit, kdy se bude konat hlasování na plenárním zasedání. Konají se ještě tři strana jednání a teď jdeme k bodu číslo 6 a to se týče změny nařízení číslo 1071 2009 a nařízení číslo 1072 2009 s cílem přizpůsobit vývoj v daném obětví a paní zpravodajka Fontaně je zpravodajkou. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Skutečně je to stanovisko, který má určité obtíže. Obdrželi jsme 273 pozměňovacích návrhů, hodně z nich jsou protichůdné a ten první návrh kompromisních textů tedy eh, jsme dali eh, dohromady eh, dnes. Zítra je první oficiální zasedání stínových zpravodajů. Již proběhlo takové prvotní setkání, abychom zajistili kontakty. Já si uvědomuji, že je to velice složité, protože uh, jsou tu některé návrhy, které jsou úplně protichudné, ale jsem optimistka. Myslím si, že všichni si přejeme dohodu a jsem eh, přesvědčena, že se pokusíme tedy eh, vytvořit opravdové kompromisy. V tomto prvotním projevu se soustředím na ty nejproblem, nejproblematičtější eh, body, které vyplynuly z těch návrhů. Co se týče uh, Eh, těch eh, vozidel do 3,5 tun, ty měly výjimku, co se týče uplatňování nařízení 1071. Já sdílím s kolegy názor, že jsou tu takové ty falešní, freelancové nebo falešné podniky, které je využívají a myslím si, že tady můžeme souhlasit, že je třeba vůči těmto subjektům bojovat, ale neměli bychom vytvářet nadměrné administrativní zábrany, které budou zatěžovat vstupu pracujících do tohoto odvětví. Pak další návrhy tady eh, to je o těch podnicích, které zajišťují pouze národní přepravu, by měly být vyloučeny. Také sdílím eh, návrh 32 George Bacha, aby se to uplatnilo na vozidla mezi 2,5 až 3,5 tunami. Musím říct, že ty eh, kompromisy obsahují tento návrh kolegy Bacha. Pak, co se týče požadavků ekonomických, eh, tady si myslím, že nemůžeme uplatňovat ty stejné, které se uplatňují na velké kamiony, takže tady by měla být větší flexibilita, protože v opačném případě by to mělo negativní dopad na zaměstnanost a na fungování vnitřního trhu. To je takový první bod střetu. Co se týče dodatečných požadavků v členských státech a o výkonu eh, té, toho povolání přepravců, tak myslím, všechny skupiny předložily návrh, abych se zachoval odstavec 3 z článku 3 nařízení 1071, tak jak to bylo, umožňovalo to členským státům, aby měli dodatečné požadavky. Tady s tím naprosto souhlasím. Pak svoboda usazení. Uh, Toto je takový základní bod vnitřního trhu, mělo by se to respektovat, takže je zapotřebí, aby se na jednu stranu toto zajistilo a za druhé je třeba plnit požadavky, které to implikuje. Takto můžeme bojovat proti nelegálním praktikám, což je stávající velký problém. A co se týče kritérií pro eh, zhodnocení eh, Eh, situace, tady jsou ty eh, podmínky pro, eh, přeprav, pro přepravce, ale je zapotřebí, aby se plnily pravidla pro kabotáž, protože plnění právě ze strany těch nelegálních subjektů by mohlo narušit Eh, fungování vnitřního trh. A pak samotná kabotáž v neposlední řadě, to je takový konfliktní bod a máme kolem toho velice protichudné názory. Je důležité plnit tu třetí kapitolu z nařízení 1071. Tady některé návrhy chtějí snižovat počty aktivit na méně než 10, jiné zase navýšit, ale musíme zajistit to, aby ten kamion, který vykonává mezinárodní přepravu, mohl vylepšit rentabilitu. Takže počet deset um, takovýchto akcí by měl být dostačující, aby se následně mohl vrátit do členského státu usazení. Takže takto by se mohl provést návrat do země eh, místa usazení podniku. Pak otázka kontrol, co se týče aplikace textu pro vysílání eh, pracovníků a zároveň kabotáže. Tady jsem proti a myslím si, že to téma by se mělo eh, vyřešit pouze prostřednictvím lex specialis. Jinak samozřejmě jsem ochotná o tom hovořit a vyjednávat to, protože si přeji, aby toto, mm, tento text eh, si zasloužil eh, velkou záštitu ze strany ostatních kolegů. A zítra budou zasedat stínový zpravodajové pan Simon za SND. Eh, Děkuji, pane předsedo. a děkuji všem kolegům za eh, veškerou práci, kterou odvádějí. A jak všichni také řekli, je zde skutečně velmi široká škála názorů. Eh, myslím, že pokud je o kabotáž, tak tady máme 15 různých modelů eh, navržených v jednotlivých pozměvacích návrzích dosud předložených a není to pouze 15 eh, eh, jednotlivých, ale eh, ještě tam je i celá řada přístupů k ním. Myslím, že dnes toho asi mnoho neřeknu, protože předpolí našeho zítřejšího zasedání stínových zpravodajů by to asi nebylo rozumné. Ani kolegové toho příliš mnoho neřekli protože si myslím, že eh, se napřed musíme sejít k jednání, protože názory se tak různí a je jich tolik všichni eh, jenom hovoříme o tom, jak je to velmi komplikované, takže je nutno co nejdříve eh, se sejít a projednat. Já jsem pozněvací návrh ještě neprohlédl podrobně. To vše nám zůstává na zítřejší ten, ale myslím, že stojí za to v souvislosti s tímto třetím materiálem uvést, že to je jeden eh, z těch, kteří není ve sdílené eh, příslušnosti EMPL TRAN, ale je eh, pouze v kompetenci příslušnosti EMPL a proto myslím, musíme také být realističtí v tom, co nebo čeho může náš výbor dosáhnout a musíme si uvědomit, že vlastně vůdčí slovo tady má e, výbor TRAN. E, u kabotáže jsem zpracoval několik pozněvacích návrhů a tam e, jsem tedy pro zachování definice a také pro těch 48 hodin, což je tedy linie, kterou zastává zpravodaj eh, eh, výboru Trans SAD. Ale je zde celá řada dalších různých návrhů od kolegu. například o přístupu Víme, že eh, lehká užitková vozidla by měla být zahrnuta, že všechna čtyři kritéria by se eh, na ně měla vztahovat a je jasné z pozměňovacích návrhů, že nejsme sami, kdo zaujímá, zaujímá tuto pozici. Pokud jde o prosazování, myslím, tady eh, nebudeme mu, moci nebo muset eh, trávit příliš mnoho času v této věci, ale zdá se, že zařazení kabotáže do eh, kategorie uh, tam se více lišíme. My jsme předložili pozněvací návrhy týkající se zřízení fondu sociální záruku v rámci tedy oblasti finančních kapacit. Vím, že kolegové také předložili návrhy pro týkající se eh, různých eh, dob odpočinku v rámci kabotáže a o tom všem budeme podrobně hovořit zítra. Ještě několik rychlých otázek na závěr. Jde mi o vyjasnění několika věcí. Za prvé, na adresu naší zpravodajky, která řekla, že pozměňovací návrhy naznačují doslova, že tedy text komise, který byl vyškrtnut, se týká národních elektronických eh, eh, rejstříků a eh, kde má být, mají být taka, také evidována nebo evidovány údaje o závazcích a pohledávkách. Nevím, jestli je to nezbytné vzhledem k tomu, že se chceme zbavit byrokratické zátěže. A další věc, kde mám eh, pochybnosti, zdali je to nutno zapracovat do textu. Eh, Lex specialis, o němž jste vy eh, dost podrobně hovořila. Já jsem tomu naslouchal, ale stále myslím, tomu zcela nerozumím, co přesně tím míníte a Naše zpravodajka navázala na váš návrh, kdybyste jedna nebo druhá mohli k tomu něco ještě doplnit, jaké implikace by tento přístup měl, to by mi pomohlo, protože stále tomu zcela nerozumím. Ale eh, na tomto místě končím a děkuji vám ještě jednou. Děkuji za EKR paní Stevens. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, kolegové. Naprosto souhlasím s paní zpravodajkou. Je třeba bojovat proti nelegálním aktivitám, zejména proti společnostem poštovních schránek, eh, zachování jednotného trhu a eh, svoboda, volný pohyb je naprosto mm, nezbytný. Je třeba, abychom postupovali proti nekalým aktivitám a Eh, firmy, které jsou usídleny v určité zemi, eh, musí také prokázat velkou aktivitu v té které zemi. Musíme se na to musíme se na to podívat v celé komplexnosti. Lepší implementace, lepší spolupráce mezi členskými státy jsou nesmírně důležité. Musíme prostě tady uzavřít veškeré díry v zákonu a zamezit zneužívání. Musíme také zajistit, aby kabotáž odpovídaly potřebám komerční eh, efektivity. Kabotáž se nesmí stát výmluvou pro sabotování stávajícího pracovního práva v hostitelské zemi. A já nesouhlasím s tou eh, liberalizací navrženou protože to by znamenalo otevřít dveře nekalé konkurenci. A co se týče toho pravidla tří dnů, je třeba implementovat snadná pravidla. Já jsem navrhl, aby tady nebyly žádná, nebyla žádná jiná omezení. Těším se na setkání dalších stínových zpravodajů. Děkuji. A nyní Martina. Surprise, surprise, it's me again. Takže s velkým překvapením se hlásím opět. Já ještě jednou děkuji Veronice za prezentaci a opravdu se těším na první setkání stínových zpravodajů zítra. Zodpovím také panu Simonisovi. Pokud jsem dobře rozuměla tu otázku, já se omlouvám, trošku jsem myslela na něco jiného. Dokonce jsem o těch řidičích kamionů včera snila, už z toho blázním. Ale uh, ohledně lex specialis, my textu v Lex ex specialis odkazujeme na směrnici o vysílání pracovníků z roku 96, ale toto vysílání pracovníků bylo nyní revidováno a nyní probíhá trialog, takže nikdo vlastně neví, na co se odkazujeme, protože probíhá revize. Musíme být tedy velice opatrní. Jak jsem předeslal, když jsem hovořila o mém stanovisku, dokonce ta doložka o dopravě, kterou vložíme do obecné směrnice, bude mít velký dopad na lex specialis.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 co jsem říkala, abychom si uvědomovali, že je to naprosto propojené. Musíme si to uvědomit, jaký to bude mít dopad z té mateřské směrnice na lex specialis. Protože někdy hovoříme o určitých pravidlech, odkazujeme na ně, ale to jsou eh, pravidla z roku 96, která jsou ní revidována. Takže si říkám, že možná někteří kolegové ve výboru TRAN ani nevědí, o čem my hovoříme v trialogu, že to bude revize a některá pravidla Eh, která jsou revidována, už dále nebudou možná v dopravním odvětví. Je to všechno propojené. Proto pořád opakuji, že je velice důležité koordinovat všechny ty eh, témata, protože ten balíček, vysílání pracující a další jsou v trialogu a opatrně musíme nakládat s těmito tématy, která jsou propojená. Veroniko, rozhodla byste tedy eh, v této věci ohledně kabotáže, Ono je to totiž důležité i pro vysílání pracovníků v, v mém tématu a je to důležité i pro téma kolegy Bacha. Je to velice důležité a chtěla bych tady poukázat na to, že v mém návrhu stanoviska u vysílání pracujících jsem zahrnula kabitáž podle pravidla a vysílání pracovníků ode dne jedna. To je velice důležitá, protože to bylo to znepokojící eh, téma v některých členských státech. Ale tady ty sociální záruky jsou tam takto vloženy od samotného počátku, takže je důležité, abychom nalezli řádnou rovnováhu mezi všemi tématy. Pokud sociální záruky pro řidiče tam budou, tak bychom neměli být restriktivní u toho umožněného počtu aktivit a u těch eh, rozvozu na mezinárodní úrovni. Není to důležité jenom z ekonomických důvodů, ale i z environmentálních. A co, pokud tedy ty záležitosti ohledně mzdy pracovníků byly vyřešeny prostřednictvím textu o vysílání pracovníků, to je ta nezbytná rovnováha. Já se opravdu těším na zítřejší setkání a že si to všechno projednáme mezi stínovými zpravodaji a pokusíme se tedy udělat přehled všech těch tří témat. Merci pour la GUE, Madame Kari. Děkuji a za GUE, paní Kari. Děkuji vám nejprve Chci srdečně poděkovat paní zpravodajce za tyto informace a také za její pozvání na setkání stínových zpravodajů. Zcela jistě budeme vést dobré diskuse. Máme tady rozdílné postoje, ale domnívám se, že snad dospějeme k určité dohodě, ve, co se týče těch lehkých užitkových vozidel. Naše frakce si je zajedno se sociálními demokraty v tom, že lehká užitná vozidla by měla být také zahrnuta do působnosti. Příčinou je, nebo důvodem je, že již dnes vidíme, že dopravní, přepravní podniky využívají hranic, berou se vozidla, která jsou těsně pod tou hranicí 3,5 tuny a nemáme žádnou možnost tuto mez nějakým způsobem rozšířit a my chceme zabránit obcházení pravidel, prostě chceme zabránit tomu, co se děje teď. Hm. Podívejme se, jak to eh, funguje v určit určitém čase se jezdí v jedné zemi, splňují se různé úlohy a my chceme přitom mm, zabezpečit, aby řidiči pracovali za stejných podmínek, působili ve stejné zemi, jezdili ve stejné zemi a to tež se týká kabotáže. Jak můžeme chránit práva zaměstnanců? O tom můžeme jistě diskutovat. Naším návrhem je říci, že by tady měla existovat určitá omezená doba pro kabotáž a také určitá metoda ochlazení a potom by bylo zapotřebí opustit zemi a mělo by trvat určitou dobu, než by měl být umožněn zase další věst, aby tady nedocházelo ke zneužívání a měly by to být opravdové kabotážní cesty. Není možné, mm, aby prostě se jezdilo z jednoho parkoviště do jiné země a dívalo by se na to jako na vnitrostátní jízdu. My bychom rádi zaměstnance chránili a chceme taky, aby byli placeni stejně, jezdili ve stejné zemi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drahá Moniko, drazí kolegové, to je téma, které známe velice dobře, protože o tom nediskutujeme pouze dnes. Chci ti poděkovat za um, tvou práci. Jenom bych chtěla uh, vyzdvihnout několik významných prvků v této diskusi. Kabotáž byla vytvořena proto, aby se zabránilo eh, návratům na prázdno nákladních vozidel. Tato praxe byla prostě eh, začala být zneužívána a vlastně už neslouží svému původnímu účelu a vytváří to nekalou konkurenci. Dnes je tedy strašně důležité, abychom se vrátili k tomu původnímu návrhu, abychom omezili kabotáž a proto jsem předložila pozměňovací návrh, který navrhuje omezení na jeden den v týdnu a taky vidíme nedávné diskuse, ke kterým došlo na radě došlo tady k alianci řidičů, zejména co se týče eh, toho, té doby mm, eh, přestávek a Evropa musí být stěžádostivá. Eh, myslím si, že všichni v tomto výboru se můžeme dohodnout na tom, že třeba bojovat proti těm firmám poštovních přihrádek a mm, prostě konečně zlikvidovat. Už se o tom hovoří tak dlouho a pořád to existuje. Mm, co se týče lehkých užitkových vozidel, není normální, aby unikali legislativě současné. Eh, to prostě z mého pohledu musí být jednou z priorit tohoto tématu. To znamená, eh, vidíme tady, že celá řada společností začíná používat ta lehká užitková vozidla, aby se vyhnula evropské legislativě a to má naprosto negativní dopad, jak na ochranu životního prostředí. Máme tady desítku lehkých užitkových vozidel, které tady cirkulují, ale má to negativní dopad také na silniční bezpečnost a na práci zaměstnanců v silniční dopravě, na jejich bezpečnost. To znamená lehká užitková vozidla pravidla musí být integrována do legislativy. Proto vítám pozměňovací návrhy pana Bacha, pana Rošefora, které se obírají tímto směrem. A poslední bod se týká kontroly a sankcí. Já jsem předložila pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby podniky, které nebudou respektovat evropskou legislativu, se objevily na černé listině Stejně tak, jako je to v letectví. V letectví, drazí kolegové, určité společnosti se nacházejí na černém seznamu. A to Eh, upozorňuje cestující na to, aby nepoužívali tyto letecké společnosti, eh, které prostě nerespektují pravidla. A v silniční dopravě bychom měli udělat totéž. Měli bychom se zasadit o vytvoření černého seznamu na základě toho kritéria, že všichni ti, kteří nebudou respektovat evropskou legislativu, se objevili na tomto černém seznamu. Čili je třeba také zakázat takové aktivity, Eh, které jdou proti legislativě, ale na to by mohla dohlížet ta budoucí agentura, Evropská agentura práce. Co se týče pozměňovací návrhy francouzských kolegů z EPP, teď bych vám to znovu chtěla říct. Nacházíme se v historickém okamžiku Evropy. Buď využijeme této příležitosti, abychom řekli, abychom chránili evropské zaměstnance, budeme eh, se zasazovat o vytvoření Evropské agentury. Jinak vám říci, eh, že prostě si budou moci mnout ruce euroskeptici a ti, kteří bouří proti Evropě. Děkuji vám, drazí kolegové. Děkuji mnohokrát. A teď za EFDD pan Marta. Ne, za ENF, protože za EFDD tady nikdo není, pardon. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní zpravodajko. Ehm, Eh, moc jsem si tedy eh, užil vysvětlení předřečnice. Děkuji vám, paní zpravodajko, za vaši návrhu těch dvojích kontrol týkající se kabotáže. Už to tady zaznělo. Jeli kabotáž, dochází k sociálnímu dumpingu, dochází k nekalé soutěži. Eh, je třeba tedy zamezit kabotáži. A když slyším, že kabotáž eh, byla zavedena, aby se zabránila jízdám na prázdnou kamionu, když hovoříme o mezinárodní silniční dopravě, takže dobrý řidič v dobrém podniku se nikdy nevrací s prázdnou. Jezdí, mm, projíždí několika zeměmi a jistě je možné zařídit, aby do druhé země a z druhé země zase něco vezli do třetí země. Takže ten argument je naprosto falešný. Buď se tedy naprosto víme odstraní kabotáž a dospějeme k jednoduchému řešení, anebo když se tam zachová kabotáž, no tak je to jasné, silniční doprava zůstane v té působnosti těch delego mm, vysílaných pracovníků. Ale jak řekla Martina, jak to chcete počítat? To bude strašně komplikované. Eh, když řidič jeden den bude v Německu za německých podmínek, jak to zajistíte, pak dojede do Belgie, zůstane dopoledne tedy v Belgii, čili musí tam být za belgických podmínek a pak jede do Francie, takže to, to přeci to není možné. Hm, čili já vás vyzývám k tomu, aby se to zjednodušovalo, aby tedy silniční doprav, a říkám vám znovu, že ti, kdo pracují v silniční dopravě efektivně, tak se nevrací na prázdno. Co se týče lehkých užitkových vozidel, no samozřejmě, že tady dochází obcházení předpisů. Samozřejmě, že třeba, aby i lehká užitková vozidla byla, eh, po, mm, byla vystavena všem povinnostem jako ostatní vozidla. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Danuto. Děkuji, Chtěla... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla srdečně poděkovat a i já sdílím přání, abychom zde ve výboru eh, vypracovali dobrý dokument. A to říkám eh, adresně zpravodajům, kteří se zabývají s tím obtížným balíčkem mobility. Tím spíše, že Evropská unie má, se dnes potýká eh, s nedostatkem řidičů z povolání a to se týká nejenom západní, ale i střední a východní Evropy. A proto jednou z našich priorit by mělo být vytvořit dobré pracovní podmínky pro řidiče z povolání, aby si mohli dobře utvářet pracovní dobu a měli i dostatek eh, dob odpočinku. A samozřejmě i silniční bezpečnost musí být zajištěna. Abychom toto vše naplnili, Měli bychom eh, jednu věc eh, zohlednit zcela eh, mimořádně. Mám na mysli doby jízdy a odpočinku v návrhu Žorže Bacha. Takže abychom dosáhli odpovídající flexibility, myslím, že musíme sladit pravidla o dobách jízdy a odpočinku. Není možné, aby se to různilo země od země a aby pak řidiči podléhali sankcím za nedodržování. Myslím, že bychom eh, tu dobu měli rozšířit ze dvou na čtyři týdny, tak aby eh, řidiči případně měli až pět dnů eh, dob odpočinku. Myslím, že to je i řešení příznivé pro rodinný život a je to také obsaženo v jednom z našich pozměňovacích návrhů. A e, e, nyní opět e, s adresou nebo s poukazem na zprávu George Bacha. Důležité je také upravit to by odpočinku v kabině. Tady je nutno, aby členské státy od investovali do zabezpečených parkovišť. Je to velmi důležité. Není možné, aby řidič během spánku ještě musel i hlídat zboží ve svém eh, vozidle, ale bohužel je to dnes tak a pouze díky tomu je zajištěno, že eh, to zboží je v bezpečí a pouze za, eh, to, za, za to, tímto předpokladem bude i zboží pojištěno v kabině Může tedy proběhnout doba odpočinku, když je kabina dostatečně zařízená. Již před několika lety Evropská komise vydala nařízení, aby nové kabiny byly náležitě vybaveny tak, aby řidiči měli dobré podmínky pro odpočinek. Tato obce musí zůstat zachována, pokud nebude dostatek parkovacích míst nebo parkovišť. A to by měl být i podnět pro členské státy, aby se konečně postarali o dostatek infrastruktury. Komise by tuto situaci měla hlídat, dozorovat a e, povzbuzovat členské státy k pokroku. Pokud jde o návrh Veroniky Lope Fontaine, Chtěla bych poukázat jeden klíčový aspekt související s pravidly kabotáže. Evropská unie potřebuje konkurenceschopnost dostupné dopravní odvětví a proto potřebujeme liberalizaci odvětví. Myslím, že návrh eh, komise odklonit se od omezeného počtu kabotáže je dobrý a Karin Deli eh, právem navrhla, že kabotáž by měla trvat maximálně sedm dní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si dnes vzal zelené sako výjimečně, abyste viděli, že to je vlastně paralelní mm, vyjádření rozdílu mezi Karim Deli a tímto tématem. Já se znovu chci vrátit k tomu, nad čím pracuji já a vy to víte už několik měsíců pracuji na předpisech o lehkých užitkových vozidel, protože jsou mimo veškerou legislativu. Proč? protože se, dlo protože se říkalo, že ten problém neexistuje. A drahá Martino, říká se, že nedisponujeme věrohodnými statistikami, co se týče lehkých užitkových vozidel. To znamená, někteří z toho vyvozují, že to je neexistující problém a tudíž, že není, pro, není nezbytné to upravovat legislativou. To, co nemá legální nezbytné rozpoznagání nezbytnost, nez, legální, nezbytnost legální úpravy, no tak to tím se jako nemáme zaobírat. Já osobně se naopak domnívám, že naše povinnost legislátorů je, začít pracovat, dokud jsou problémy marginální, než se stanou prostě ještě hlubšími, než se stanou exponenciálně a budou naprosto neuřiditelné. A proto já si myslím, že prostě každý se musí věnovat svému tématu tak, aby se integroval do evropské legislativy i toto téma lehkých užitkových vozidel, než abychom čekali ještě 3, 4, 5 let nebo 20 let, eh, aby a pak se najednou před námi objeví neuřiditelný problém, který vytvoří takovou situaci, která bude nesmírně obtížná, už se nebudeme moci vrátit. Čili Opakuji, že je důležité, abychom si uvědomili významnost tohoto tématu a snažili se nalézt tady maximálního konsensu, jak tady, tak na výboru trans. Děkuji mnohokrát. A teď dostává slovo komise. Přejeli si tedy komise pohovořit? Yes, um, thank you very much. My name is Eva. Ano, děkuji vám. E, já jsem e, Eva Ptašenská z DG Move a vyjádřím se ke dvěma věcem, tedy e, dvěma návrhům komise Lex Specialis za prvé a pak k dobám eh, jízdy, odpočinku a tachografu a eh, můj kolega se pak vyjádří k poslednímu bodu. Za prvé chci říci, že komise, nebo připomenout, že komise předložila své legislativní návrhy jako balíček řešení, protože během našeho ex post hodnocení a připomínkového řízení nebo konzultace s eh, zúčastněnými stranami jsme zjistili, že ty eh, výzvy jim čelí silniční doprava eh, jsou vlastně propojené, jak paní Dlabajová také zdůraznila. A proto jsme rádi, že tyto diskuse Eh, o těchto návrzích eh, vlastně eh, probíhají současně a chtěli bychom zachovat tento přístup balíčku ve hledání řešení. Za prvé k lex specialis. Je zjevné, že to, co nás rozděluje, je rozsah lex specialis, rozsah působnosti, ale také je zde určité sdílené vnímání cíle, totiž potřeba konzistentního konzistentní, účinné, účelné eh, eh, implementace pravidel v, doprav, v železniční dopravě. Eh, já jsem zaslechla, že někdo řekl, že návrh komise do situace vnáší chaos, ale komise chce spíše reagovat na stávající situaci, kde je skutečně celá změť různých pravidel a členské státy na to reagují tím, že se odklánějí od eh, eh, standardních řešení. Eh, jeden požaduje určitou platbu za administrativní náklady, druhý zase prohlášení za každou jednu jízdu nebo za několik jízd souhrně. Takže návrh komise chce zajist, vytvořit vlastně konzistentní seznam eh, požadavků, který eh, zajistí harmonizaci. Pokud jde o ty Prahy, eh, tak Kromě nich jsme hledali, hledali rovnováhu mezi zprávy sociální ochrany vysílaných pracovníků a administrativními požadavkami a svobodu přeshraničního podnikání. Zatím je samozřejmě ta rovnováha vnímána různě všemi zúčastněnými stranami, námi i vámi, je zde jeden prvek, na který eh, musíme brát eh, zřetel a to je riziko. A to bylo také zdůrazněno v hodnocení dopadu komise. Příliš nízký práh eh, vytváří vyšší riziko předstíraného mm, samostatného zaměstnání a vysoké zase vytváří riziko rotaci řidičů, aby se vyhli Um, vlastně té definici vysílání. Pokud jde o návrh eh, o dobách jízdy a odpočinku, tak eh, jsme rádi, že tady je obecná podpora nového, nového závazku návratu domů a také jsou zde různá eh, řešení, ale zdá se, že se všichni shodují v tom, podle pozměňovacích návrhů, že je nutno zajistit odpovídající podmínky pro odpočinek řidičům, jak z hlediska bezpečnosti jejich vlastní, tak tak i z hlediska silniční bezpečnosti. Jsou zde i nové prvky, eh, které zaznamenáváme a eh, vyčetli jsme je z pozměňovacích návrhů. Za prvé, Evropské eh, organizace práce asi víte, že komise pracuje na návrhu nařízení, kterým se ustaví Evropský pracovní úřad, pracovní agentura a e, pod ní by také e, mělo spadat toto téma e, řidičů. Další prvek je, jsou bezpečná parkoviště. Komise vždy podporovala vývoj v tomto ohledu díky vyčleněným prostředkům ze strany Evropského parlamentu provádíme nyní studii o možnostech vytvořit takovéto bezpečné eh, zajištěné eh, parkovací možnosti, dále LCV. Víte, že komise navrhuje zařazení LCV do pravidel o přístupu k profesi. V tom spatřujeme vlastně první krok k profesionalizaci v tomto odvětví Týká se to i e, určitých e, sociálních předpisů a také nutnosti instalace tachografu. To by ale mělo být doprovázeno analýzou nákladu a výnosu. A poslední bod, tachograf, časné zavedení inteligentního tachografu e, slyšela jsem zde, že v návrhu komise je datum 2030 Eh, kdyby měla celá flotila mít nebo celý vozový park mít eh, inteligentní tachograf. My jsme ale eh, nenavrhli žádné změny, pokud jde o přechodné období. Tento termín byl schválen v roce 2014 již zákonodárci určitě, ale chceme iniciovat studii o e, výhodách a nevýhodách, výnosech a nákladech e, úpravy e, vozidel těmito moderními tachografy, tak abychom pak mohli zdůvodnit zavádění inteligentních tachografů. A když hovoříme o časném zavedení inteligentních tachografů, tak bychom měli také se podívat eh, eh, na takzvané eh, dálkové rekognoskační zařízení. To bylo předstupení inteligentního tachografu. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní Fontaně za návrh stanoviska. Pozitivně tady nahlížíme na celou řadu myšlenek, kterou můžeme sdílet. Například zaměření na prosazování ustanovení o kabotáži. To je také záměr, který komise sdílí, tedy pravidla kabotáže musí být jasná, jednoduchá, ale musí být kontrolována v praxi. Takže je tu potřeba řádného prosazování těchto pravidel. O těch lehkých komerčních vozidlech mnoho již zaznělo. Pouze chci zmínit, že jsme se snažili uplatňovat takový rovnovážný přístup. Uznáváme, že se navyšuje počet takovýchto vozidel a že se také využívají pro mezinárodní přepravu, ale je třeba také mít na paměti, že se to týká zejména menších podniků, takže bychom se měli vyhýbat nějaké nadměrné regulaci ale ano, vnímáme tu potřebu s tím něco udělat nyní, protože, jak tu zaznělo, když s tím nic neuděláme, s těmito aktivitami, tak při další revizi tohoto nařízení za nějakých 10-15 let, tak už tento fenomén jak si bude mnohem rozšířenější. Je to tedy zajímavá myšlenka soustředit se na ty um, aktivity LCV, které mají mezinárodně mnohem větší dopad uh, v rámci mezinárodní přepravy. A myslím, že tedy bychom to mohli ještě více projednat. Uh, ještě připomínku k článku 3.2 nařízení 1071, tedy ta možnost členských států doplnit dodatečná kritéria pro přístup profesionálu, co by navýšilo tedy ustanovení toho nařízení. Potřebujeme taková pravidla, která jsou společnými pravidly. Potřebujeme ještě více harmonizovat. Takže naším záměrem je, mít tu širší soubor kritérií a pravidel ohledně usazení, ale opravdu bychom chtěli odstranit tuto možnost pro členské státy tady tak nějak jednostranně vnucovat podmínky pro přístup dalším profesionálům na trh. Vnímáme to úsilí o dodatečnou harmonizaci jako zásadní v návrhu komise. A ještě jednu připomínku k tomu samozřejmě velice citlivému tématu kabotáže návrh komise vnímáme jako dobrý kompromis mezi efektivním trhem, jednoduchými pravidly, ale také nahlížíme na tu stávající situaci a mnohokrát to tu dnes odpoledne zaznělo, že národní subjekty v některých členských státech jsou pod tlakem z důvodu konkurence, Eh, ze strany zahraničních eh, subjektů, takže pokud dlouhodobým záměrem je mít eh, jednotný trh i pro mezinárodní převoz nákladů, tak musíme tedy nesměrovat rychle k úplnému otevření trhu. Děkuji. Merci, Veronika. Děkuji, Veronika. Děkuji vám, pane předsedo velice stručně, protože zítra se sejdeme několik bodů. Co se týče elektronickému registru vozidel na vnitrostátní úrovni, mm, místo tam v tom jsme předložili kompromisní návrh. V návrhu komise se hovořilo o kapitálu, objemu kapitálu a tak dále. My jsme to modifikovali, bude to obsaženo v kompromisním návrhu a zítra budeme moci prohlubeně diskutovat o tom, co chceme, aby bylo zavedeno. Musíme to ještě pozměnit, modifikovat. Co se týče normy vysílaných řidičů, myslím si, že je lepší eh, na to upozornila už Martina, by se o tom mělo diskutovat v tom stanovisku Martiny. Co se týče kabotáže, to je nesmírně komplikovaná téma. Tady se domnívám, že všichni souhlasíme s tím, že tady musí být nastolena kontrola a proto je třeba zabezpečit, aby se řidiči mohli vrátit domů. Ale nemůžeme také jít proti vnitřnímu trhu. A myslím si, že v tom jsme si zajedno, že tady je třeba dodržovat stejné normy. A ještě další věc Hodně se tady diskutuje, myslím si, že zítra se na to můžeme podrobněji podívat. Domnívám se, že to bude asi hodně složité, čeká nás intenzivní, zajímavá diskuse. Je to komplikované, ale doufám, že dospějeme k dohodě. Samozřejmě i diskuze o lehkých užitkových vozidlech bude komplikovaná, proto jsem se snažila zapracovat ten pozměňovací návrh George Bacha. To se mi zdál být zajímavý návrh a o tom bychom měli diskutovat ne 3,5 i zahrnout i ta menší vozidla. No, pokusíme se dospět k dohodě. Jistě se všichni budeme snažit o nalezení dobrého řešení, takže děkuji mnohokrát, to je vše. A samozřejmě musíme zahrnout stanovisko komise do našich diskusí. Pan předseda Martina. Děkuji. Děkuji. Mám pouze jednu logistickou věc, nikoli obsahovou. Myslím si, že u tak důležitého legislativního materiálu bychom tady měli mít skutečně eh, plný výbor. A eh, nevím, jestli to bylo chytré zařadit toto téma na 15. hodinu v pondělí, protože řada kolegů eh, se dostavit nemohla, takže skutečně potřebujeme mít plné obsazení. A navíc ten program byl změněn až ve čtvrtek velmi pozdě pozdě, na poslední chvíli. A já jsem měla, jiný, měla mít jiný výbor a pak dorazit sem a jako e, zpravodajka jsem o tom ani nebyla informovaná, zjistila jsem to až na poslední chvíli sama. Takže prosím, dávajme pozor na tento typ legislativního materiálu. Nemáme jich e, tolik, takže musíme si to uvědomit a dávat na to pozor. To je doporučení pro příště. Děkuji. Ano, ehm, jistě musíme dávat pozor na tento typ prvku. To jsou tak důležitá témata, tato tři. Takže co se týče pořadu jednání, hm, tak 27. a 28. března se bude hlasovat a 24. května na Tranu. Ehm, ehm, já vás tedy zvu, abyste dávali pozor na ten zítřek Prostě uvidíme. Diskutujeme o dopravě, ale doprava v Bruselu bude zítra mimořádně komplikovaná, eh, protože stávka se týká jak železnicí, tak také eh, tramvají a metra, takže eh, zkuste prostě to započíst do vašeho itineráře, až pojedete do parlamentu, abychom mohli hlasovat. Děkuji vám.